Mes chers collègues, bonjour. Dobrý den, vážení kolegové. Omlouvám se za menší spoždění. Ještě se neříká dobrý večer, pane Van de Kampe Eh, až po 18. hodině, tak to jste prohrál. Teď se ještě říká dobrý den. Dobrý den, Ismaele, v pořádku? Máte se dobře? Takže program eh, můžeme přijmout, jestli nejsou námitky. Nejsou námitky, všem vyhovuje, výborně. Tak, zápis z 12. dubna můžeme považovat za schválený, pokud nebudou námitky. Sdělení předsedkyně máte štěstí, není co a začneme hned balíčkem o mobilitě a o spoplatnění silnic s paní Christine Revodalon je zpravodajka a já ji tady zdravím a e, paní Kluntu není, pan Salini není přítomen. co pak se děje v takhle při pondělku? Dobrá, no tak pro jednou to projde. Takže, než dám slovo naší zpravodajce. Ano? Dobrá, děkuji. Než dám slovo zpravodajce, chtěla bych přivítat skupinu návštěvníků kteří přišli z univerzity z Wiesbadenu, je to skupina studentů práva. Kde sedíte? Zvedněte ruce. To jsou hosti pana Gálera. Takže vítejte, poslouchejte pozorně, je to velmi legislativní výbor a vy právníci budoucí, tak třeba jednou budete i zákonodárci v tomto výboru, takže se tu naučíte spoustu věcí s námi během odpoledne. Takže začneme balíčkem o mobilitě a spoplatnění mm, silnic, takže paní Kristin Revodalon má slovo, poté dostanou slovo stínoví zpravodajové a pane Dons, kde sedíte, prosím vás? Není zde. On je zpravodajem ve výboru Envy a nakonec se dozvíme, co se děje v komisi a co si o tom myslí. Komisi se daří dobře, výborně to víte, je pondělí, pondělí je to vždycky trochu drsné. Takže, paní Revodalon, prosím, máte slovo. Merci, euh, madame la... Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, vážení zpravodajové, dámy a pánové, dříve než předložím kompromisní návrhy, na kterých jsme hodně zapracovali spolu se stínovými zpravodaji. Chtěla bych poděkovat za spolupráci celému výboru a zvláště pak stínovým zpravodajům za zapojení do vypracování kompromisních návrhů. Myslím si, že jsme odvedli dobrý kus práce v omezeném čase. Kompromisní návrhy pokrývají všechny významné body textu a přestože samozřejmě ne všechny kompromisy podporují všechny frakce, to je normální, podařilo se nám v řadě kompromisních návrhů dosáhnout co nejširší většiny kompromisní návrhy. U toho prvního je důležitá otázka povinného převádění příjmů z těchto poplatků do dopravy. To je kompromis, který je podporovaný dále u častých uživatelů, u navýšení poplatků v horských oblastech, u změnách v oblasti v periferních oblastech nebo s potřebou modulací pro kamiony podle míry emisí kysličníku uhličitého. To jsou všechno návrhy, které eh, z veliké míry podporují stínaví zpravodajové a také podporují kompromisní návrh, eh, aby konec vinět kamionů eh, byl eh, posunut na 31. prosince 2022, což je důležité pro realizaci plánu, kdo znečišťuje platí a uživatel platí. Další kompromisní návrhy budou ještě předmětem jednání. Zítra budeme mít ještě další schůzi stínových zpravodajů, abychom to dokončili. Co se týče um, externích poplatků, tak tam navrhuji, abychom uh, v výboru ENVY definovali minimální míru uh, v případě eurotřídy i vozidel a, a tedy stanovení podle toho. A eh, tady je důležité, aby se aplikovalo na mm, těžké kamiony právě to pravidlo vozidlo, kdo znečišťuje, platí. A co se týče lehkých nákladních vozidel, tam bude potřeba ještě pokračovat v diskuzích. Je to citlivé téma, rozumím obavám některých členů, nicméně chci zdůraznit, že datum navržené Eh, v kompromisních návrzích 31. prosince 2025 dává dostatek času členským zemím, aby se mohli přizpůsobit evropskému legislativnímu rámci. A aby nedošlo k žádným nedorozuměním, chtěla bych upřesnit, že kompromis, co se týče eh, poplatků eh, v souvislosti se zácpami, je nepovinný, nevyžaduje od členských států, aby tyto poplatky zaváděly, ale umožňuje jim to v rámci rámci, v určitém harmonizovaném rámci. Chápu zdráhání některých poslanců a tímto jsem je chtěla uklidnit, že opravdu takové poplatky by nebyly povinné. Totež, co se týče kompromisu ohledně rozšíření působnosti směrnice o e, sekundární sítě, nezavádí povinnost pro členské státy na eh, těchto silničních sítích zavádět spoplatnění. Je to pouze možnost, a pokud by členské státy spoplatnily tyto sítě, tak musí tak učinit v rámci tom harmonizovaném rámci podle eh, europoplatků, tak aby nedocházelo k fragmentaci na půdě EU a aby nedocházelo právě k přelévání dopravy na tyto sekundární sítě. Eh, jinak obecně myslím, že tyto kompromisní návrhy zachovávají eh, ambicioznost návrhu Evropské komise, současně posilují návrhy některých eh, otázek a současně zohledňují sociální a územní dopad eh, tohoto spoplatnění. Takže tolik z mé strany a připomínám tedy, že ještě máme jednu schůzi před sebou zítra. Děkuji naší zpravodajce a nyní má slovo pan George Parr. Merci. Děkuji. Paní předsedkyně. Já bych rád hned na začátek upozornil na to, že my jsme s paní zpravodajkou velmi dobře spolupracovali. A nejen s paní zpravodajkou, ale také se všemi ostatními stínovými zpravodaji. To znamená, že i co se týče procesu a postupu, ten byl velmi uspokojující pro všechny. My jsme, a paní Kristýnu už o tom hovořila, našli spoustu velmi dobrých kompromisních pozměňovacích návrhů PP, eh, co se týče těch poplatků ke spoplatnění, ke změnění dopravních zpráv, tak to je pozměňovací návrh, který nemůžeme podpořit, protože myslíme, my si myslíme, že by to vedlo ke dvojímu zatížení. A další věc, kterou EPP nemůže podpořit, je to rozšíření na tu sekundární infrastrukturu, to znamená ty vedlejší silnice. To znamená, že tady bylo řečeno, že, to je, že by to mělo fungovat na dobrovolné bázi, že to tedy není povinností. A EPP si myslí, že tady, co se týče principů subsidiarity, tak ten musí být dodržen. To znamená, že členské státy se musí rozhodnout, na jakých silnicích jakého druhu druhů, v jakých regionech, jakým způsobem budou spoplatňovány. To znamená, toto jednotné pravidlo pro všechny je z našeho úhlu pohledu nepřiměřené. Co se týče uh, Eh, monitoringu nebo reportingu, tak tady si myslím, že jsme našli dobrý kompromisní pozměňovací návrh. Já si myslím, že i pro budoucí naší práce bude velmi důležité mít co nejvíce údajů, aniž bychom tady chtěli z toho vybudovat nějakou administrativní příšeru. A jsem velmi rád, že existuje velká většina právě pro ta lehká užitková vozidla a pro dodávky. My si myslíme, že tady máme tady narůstající problém, který způsobuje v podstatě eh, problém, který už je opravdu zásadní a souvisí samozřejmě také s bezpečnými parkovacími místy, o kterých je třeba hovořit a v těch pozměňovacích návrzích se o nich hovoří, takže to je velmi dobré. Zítra budeme muset hovořit ještě o dvou bodech a paní zpravodajka o tom hovořila. Jde tedy o ten phasing out pro Eh, individual passenger cars, to znamená pro osobní vozy, tak tady si myslím, že rozhodně ta debata bude ještě hodně bohatá. A dalším bodem zůstává ještě oddělení nebo v podstatě nějakým způsobem definování autobusů a nákladních vozů. Já se samozřejmě i nadále těším, že budeme na, tak dobře spolupracovat na další setkávání i se stínovými zpravodaji a jsem si jistý, že nakonec se nám podaří e, dokončit tuto zprávu velmi uspokojivým způsobem. Díky. Děkuji, pane Báre, pan Riky. Děkuji. Především chci poděkovat zpravodaji za kvalitní předběžnou práci a následné diskuse. Obecné stanovisko našeho výboru je velice blízké návrhům, takže ty diskuze nebyly eh, nijak náročné. Souhlasíme s tím, že je třeba jít dál, než je návrh komise a tuto směrnici opřít o pevná stanoviska. Samozřejmě přejeme eh, si Mm, dosáhnout cíle, mm, aniž bychom ignorovali problémy, které samozřejmě vyvstanou v případném trialogu. Přejeme si rozšíření na lehká nákladní vozidla, která zůstávají zatím otevřeným tématem, jak před chvílí říkal George. Eh, co se týče um, vedlejších silnic, souhlasíme s tím, co říká zpravodaj, že vedlejší silnice musí být zahrnuty v případě, že by měly být součástí této regulace, protože vedlejší silnice, pokud nebudou ehm, e, zahrnuty e, vůbec, tak si myslím, že to bude nebečné, nebezpečné pro vnitřní trh, že to budou takové objížďky, které nejenom geograficky vlastně budou znamenat obcházení, ale i administrativní obcházení existující regulace. To znamená, Eh, eh, možnost regulace vedlejších eh, silnic by neměla představovat překážku implementace celého dokumentu. Ehm, další důležité je možnost regionálních, pro regionální orgány se souhlasem členských států právě případně toto regulovat. Ono to souvisí s vedlejšími silnicemi. Ehm, často kromě eh, těch hlavních sítí právě regionální orgány jsou nejlépe eh, schopné rozhodnout o případné aplikaci mm, určitých poplatků. Drobnost, co se týče zabezpečených parkovišť, všichni chápeme význam Eh, zabezpečených parkovišť v souvislosti s jinými nařízeními. Nicméně nemůžeme to trvale vázat na otázku dálnic. Nemůže to být povinné pro aplikaci této eh, směrnice, protože stávající situace eh, by znamenala, že to bude zcela nezvládnutelné, protože bohužel hlavní silniční osy zatím nejsou vybaveny a nebyly vyřešeny všechny problémy spojené s provozováním a s investováním a do provozu těchto parkovišť. A princip samozřejmě, kdo znečišťuje, platí, princip vzdálenosti a tak dále. Ty, ty hlavní tři pilíře tohoto nařízení ty my aktivně podporujeme. A vzhledem k reakcím, které jsme již zaznamenali mimo eh, tento parlament, tak lze očekávat, že diskuse s radou budou těžké a z toho důvodu si myslím, že je mm, eh, důležité a že se podařilo zpravodajce dosáhnout širokou podporu, to bude užitečné potom při těch náročných diskuzích a jednáních v trialogu. Takže, ale každopádně z naší, eh, ze strany naší frakce eh, je tu silná podpora navržených kompromisů. Děkuji panu Rike a nyní pan Danunde má slovo. Tak så mycket, fru ordförande, min kollega. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Můj kolega Michal Kramer, který je zodpovědný za toto téma, zde nemůže být, nicméně bych za něj řekl rád pár slov tuto chvíli tady vnímáme hodně pozitivních aspektů v tomto návrhu, například to, že v tuto chvíli se snažíme rozšířit určité aspekty, hlavně tady pokud jde o ty nákladní vozy a také se musíme uvědomit, že je třeba vycházet z poplatku podle eh, délky trasy, to znamená, že my doufáme a chceme, aby to všechno přispělo k zelené Eh, změně. A samozřejmě máme tady externí eh, náklady, které se týkají právě environmentálních eh, aspektů a proto je třeba zajistit také správné fungování. Ale je tady pár věcí, které tady chybí. Osobní vozy a motorky, pokud chcete opravdový přechod v tomto odvětví a pokud chcete zajistit, aby tady došlo k nějakému příspěvku také pro řádnou implementaci. To znamená, jsou tady dobré i horší věci věci. Děkuji vám, pane Dalunde. Paní Kilonen. Bonjour. Dobrý den. Kiitoksia puheenjohtaja. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych vám rád ráda poděkovala za vynikající spolupráci. Bych ráda poděkovala za vynikající spolupráci s pravodajce a s novým zpravodajům. Je velmi Eh, podstatné říci, že jsem ve dvě hodiny v noci odletala, aby se mi podařilo se dostat sem na zasedání výboru a chtěla bych poděkovat kolegyni Kristýně a jejímu týmu za velmi dobrou a konstruktivní práci. Jsou i eh, různé návrhy, které jsem předložila. Eh, byly předloženy alternativní modely a návrhy ze kterých vyplynul tento kompromisní balíček. Je zde pár bodů, u kterých bychom rádi viděli trochu jiné, jiné formulace týkající se především parkovacích míst a bezpečnosti silničního provozu. A stále ještě musíme více hovořit o autobusech, Eh, lehkých užitkových vozidlech eh, a kamionech. A pokud jde o emise stále, ještě jsou zde určité obtíže, ale budeme mít další schůze stínových zpravodajů, kde o tom budeme hovořit. Podívejme se na eh, cíle, které máme jako parlament zaměřujeme se na eh, znečištění, eh, na klimatické otázky. Je zde otázka eurovinět a zdá se, že jsou některá témata, která mají určitou vyšší prioritu, eh, možná i z toho důvodu, že v trialogu vidíme, že se dostáváme někam eh, jinam na nižší úroveň, než jakou by nám eh, dával trialog v oblasti eh, znečištění a životní, ochrany životního prostředí v příštích letech. Diskuse byla živá, ale spolupráce vynikající. Děkuji. Děkuji, paní Ajutu. Sí, grazie. Ano, dě, eh, děkuji. Chtěla bych poděkovat zpravodajce za vynikající práci. A jsem přesvědčena, že budeme mít text, se kterým můžeme souhlasit. Za sebe bych chtěla potvrdit stanovisko, eh, že podporujeme ten princip, eh, kdo znečišťovatel platí a uživatel platí. A dále se je zde i otázka vedlejších komunikací. A i když zde je určitý závazek v tomto smyslu, je zde, eh, eh, teď je to v takovém stavu, že s tím můžeme více souhlasit, než když to začínalo. Pokud jde o sekundární infrastruktury, byli bychom rádi, kdyby, eh, vzhledem k tomu, že jsou srovnatelné s hlavními eh, silnicemi, aby to bylo vzato v úvahu, protože je spousta eh, poslanců, kteří velmi pro které jsou důležité rozdíly mezi hlavními a vedlejšími komunikacemi a je tady otázka, zda se spoplatnění eh, vedlejších eh, silnic eh, uplatní a do jaké míry. Dále, pokud jde o emise vozidel, úplně souhlasíme s tím, že musíme dospět k tomu, že je třeba mít vozidla, která budou znečišťovat čím dál tím méně. Eh, pobídky nemohou být do nekonečna a je třeba nějakým způsobem tedy postupně eliminovat znečištění, tak až se dostaneme k přijatelnému množství vozidel s nulovými emisemi. Eh, protože Eh, eh, možnosti eh, pobídek nejsou nemu, ne, bezbřehé. Jinak tedy zde máme otázku ještě certifikace a spoplatnění. To může odpovídat i systému, který se používá na železnici Může to být podobné, eh, nebo mohou být určité úlavy pro eh, lidi eh, s nízkými příjmy a pro důchodce, kteří by také měli mít přístup na silnice, protože tím způsobem se nějakým způsobem mohou daně, které se vyberou, eh, znovu využít. Nechceme paralizovat někoho, ale prakticky realizovat investice do infrastruktury. A jinak, pokud jde o všechno ostatní, obecně souhlasíme s textem a čekáme, jaký bude definitivní text. Madame Arnoutu. Děkuji a nyní má slovo paní Arnotu. Děkuji paní předsedkyně, paní zpravodajko, děkuji za vaši práci, ale měli bychom tady si přestat na něco hrát. Bez ohledu na vaše kompromisy, paní zpravodajko, realita je taková, že státy nejbohatšího kontinentu po 20 letech uškrtů nemají peníze na údržbu silnic. Takže pod záminkou ochrany životního prostředí jde o to vytahat co nejvíc peněz ze soukromých řidičů, přičemž zpráva se původně týkala pouze kamionů. Takže tato reforma se stala prostředkem, jak vytahat co nejvíc peněz z této dojné krávy, čímž jsou automobilosti. Diskuse se měla týkat pouze z poplatnění kamionů, které mají přispívat k financování silnic, které používají, to nikdo nepopírá, a e, měla se to týkat tedy hlavně e, k velkých dopravních firm. Takže jako zástupkyně francouzského e, lidu budu proti všem pozměňovacím návrhům i kompromisům, především s kompromisním návrhům zpravodajky, které představují navýšení výdajů pro automobilisty. Ty, kteří se stále tváří, že jsou pro svobodu, tak mezi základní svoboda je svoboda jezdit kam chtějí a tato svoboda by neměla být podmiňována finančními prostředky našich občanů. Děkuji. Dobrá, takže pokračujeme a nyní pan Kor. Milá Kristýn, já jsem spokojený s většinou těch navrhovaných pozměňovacích návrhů. Nicméně mám ale dvě připomínky, kterých se nechci vzdát a nechci žádný kompromis, ve kterém se hovoří ať už pouze o dobrovolném spoplatnění ke zmírnění dopravních zác. Už teď se o tom hovoří a v tuto chvíli v podstatě všichni víme, že to je dvojí zatěžení. Naopak, to znamená, ty už současné existující poplatky podle mě by měly být zrušeny a neměli bychom tady hovořit o zavádění nových. Dále, členské státy by měly mít tu možnost vlastně i podle článku 3 eh, odstavec 7, co se týče dohledu nad eh, vozy, tak měli by mít dobrovolnou jaksi možnost nebo dobrovolný dobrovolným způsobem by se měli rozhodovat, jak aplikovat právě tento odstavec ve chvíli, kdy hovoříme právě o historicky velmi cených vozech. Paní Schmidt, máte slovo, prosím. Děkuji, děkuji v první řadě. Já si myslím, že tady byla odvedena opravdu extrémně výborná práce. To znamená, děkuji jak paní zpravodajce, tak také našim stínovým zpravodajům. Ani ten náš neměl, tu, tu práci neměl velmi jednoduchou. A co se týče tedy toho, co říkali naši kolegové, nejde tady o to totální zezelenění celého odvětví. Jde o toto v podstatě jednoduše přizpůsobit v podstatě v tuto chvíli současným eh, problémům. Já si myslím, že tady ve chvíli, kdybychom chtěli více investovat do té nákladní přepravy, tak si myslím, že by to nemělo, že to není prostě správné. Tady si myslím, že prostě je to věc, na kterou se musíme zaměřit. Co se týče těch eh, různých stupňů eh, zařazování různých nákladních vozů, vozů podle emisí, tak to si myslím, že to nedává opravdu vůbec žádný smysl, protože tady i co se týče v podstatě té, mm, té, těch, toho možného spoplatnění, no tak rozhodně to žádnou zásadní nebo zásadní velký dopad na stavění nových silnic mít nebude. Kromě toho si myslím, že mít tady nějaký jednotný EU systém podle kilometru na všechny osobní auta, no tak to si myslím, že opravdu žádný žádný smysl nemá. Euroviněta se má zaměřit právě na eliminaci eh, diskriminace v nákladní přepravě. To znamená, že nesouhlasím s tím, co je v podstatě navrhováno v jiném smyslu. Co se týče ještě subsidiarity, tak to bych ještě ráda zdůraznila. Já si myslím, že bychom to měli opravdu nechat na členských státech. Členské státy se musí rozhodnout, jakým způsobem budou zdaňovat osobní vozidla a také samozřejmě nějakým způsobem diskriminovat řidiče na základě jejich národnosti či státní příslušnosti. No, tak to je samozřejmě něco, co je naprosto nepřípustné a rozhodně by to všechno skončilo u Evropského soudního dvora. A co se týče eh, té daně, daně či spoplatnění ke zmírnění dopravních zásp, tak s tím rozhodně nesouhlasím, protože já si myslím, že nikdo si u Boha nemůže eh, vybírat ten čas, kdy bude chtít po té dálnici jet, protože prostě většina lidí musí v nějakou určitou dobu někam něco připravit. To znamená, že takovýto poplatek by byl rozhodně šikanou. Merci. Děkuji vám. Pan Didi, máte slovo. Děkuji. Já mám jenom dvě krátké připomínky. Už to jsou věci, které byly zmíněny panem Georgem Bachem, naším stínovým zpravodajem. Jde o přepravu lidí cestujících autobusy a autokary, ty velmi přispívají ke snížení eh, jednak silniční, jednak provozu a jednak emisí a eh, ne, eh, o, nejsou velmi silné, stejně, stejně silné ve všech členských státech. Jejich přítomnost a síla je v korelaci s železnicí a Eh, potřebujeme dostatečnou flexibilitu, aby přizpůsobili členské státy, které to potřebují, v případě své autobusové dopravy. A pak zde jsou osobní vozidla. V tomto smyslu musíme být ještě opatrnější a dovolit členským státům, aby si vybrali nejlepší způsob, jak je spoplatnit. Eh, princip nejenom eh, princip eh, znečišťovatel platí, eh, je povinný, protože jsou, řidiči soukromí by si mohli vybírat radši cesty, po eh, vedlejších silnicích, ne po dálnicích a způsobili by tím ještě větší zácpy a ještě větší znečištění. Takže toto jsou otázky, které je třeba zahrnout do tohoto tématu. Děkuji a nyní má slovo pan Liberacký. Děkuji bardzo, paní předsedkyně Deli. Děkuji vám, paní předsedkyně. A e, chtěl bych poblahopřát Katrin, protože to byla obtížná práce. E, máme teď první obecný závěr. E, dříve, než, se, než dospějeme na konec, budeme potřebovat stále více silnic, stále více prostoru a problém spočívá v to v cenách a v dosažitelnosti. Já bych eh, nyní tedy se obrátil na naší zpravodajku s následující otázkou. Pokud budeme vybírat mítné na vedlejších silnicích, měli bychom sem zahrnout určitá doporučení v tom smyslu, že ty peníze budou použity k zlepšení bezpečnosti provozu na těchto silnicích, to znamená na těchto vedlejších silnicích, především na úrovňových železničních přejezdech protože eh, ti eh, správci silnic eh, mají za povinnost se o ně starat nebo je vybudovat a zde máme velké riziko, protože čím dál tím častěji jsou nehody nebo srážky vlaků a automobilů. Takže bychom měli uvažovat o tom, aby určitá část peněz se věnovala na zabezpečení úrovňových přejezdů s vlakem. Merci beaucoup. Madame la, la parole... Děkuji, paní Grasswater má slovo. Děkuji pro mě je velmi důležité, aby tady opravdu ty náklady byly reálné. To se týká i těch externích nákladů, které musíme započítávat. To znamená, že samozřejmě je třeba se tady také podívat na ty emise a započítat je a všechny ty škodlivé látky. V Rakousku máme vinětu, která ale není závislá na ujetých kilometrech. A pro mě by to bylo hodně eh, jaksi problematické, pokud bychom v podstatě tady hovořili či nechtěli hovořit o tom jednotném systému. To znamená, znamená, já si myslím, že ve chvíli, kdybychom to chtěli všechno mít, tak pro nás by to bylo hodně komplikované, protože my máme systém, který funguje, to znamená, my tady jsme schopni financovat tu infrastrukturu nebo ty důležité věci eh, právě z toho mítného. Samozřejmě u pendlerů v podstatě tady vznikají vysoké náklady a já se ptám, jakým způsobem na to bude tento návrh řádně reagovat. A já si myslím, že eurovinita prostě musí musí být přepracována, samozřejmě eh, zohlednit externí náklady, ale v podstatě mít nějaký dobrý fungující jednotný systém. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní se obracím na komisi. Pan Edil Ježua má slovo. Je vous donner la parole, je vais juste insister sur une chose qui me paraît importante dans le débat de l'Eurovignette chci zdůraznit jednu důležitou věc v souvislosti s eurovinětou. Jestliže přijímáme nějakou legislativu v výboru pro dopravu, máme určitý cíl. A zásadní cíl a výzva, která stojí před námi, protože tady opravdu tančíme na sobce, to je výzva klimatická, přestože někteří na to nevěří. A hlavně je to proto, že i to souvisí s veřejným zdravím. Eh, ta čísla v Evropě jsou strašná, ale já připomínám, 500 tisíc mrtvých předčasně. A tak si myslím, že pokud jsme schopni předložit legislativu, která by zajistila blaho našich občanů, tak by to nebylo špatné. Takže, pane Liežua, prosím, máte slovo za komisi. Merci. Děkuji. Když dovolíte dvě předběžné poznámky ke všem třem zprávám. Především bych chtěl říci, že my na komisi jsme vedli řadu diskusí se stínovými zpravodaji, se zpravodaji, se sekretariátem TRAN. Byly to velice konstruktivní, pozitivní rozpravy a za to bych vám chtěl všem poděkovat za tento velice pozitivní postoj. Druhé obecné poselství, které bych tady chtěl sdělit, se týká načasování. Jak asi víte, diskuse na radě nejsou lehké, jedna rada ministrů se sejde 7. Eh, června, kdy doufáme, že dojde k obecnému schodě na nějakém obecném přístupu a v tomto obtížném kontextu parlament hraje významnou roli i co do samotné materie, i co do načasování. A rádi bychom povzbudili výbor TRAN k přijetí a dokončení zpráv na eh, úrovni výboru v co nejkratší době, pokud možno 24. května, pokud by to šlo, jak to bylo naplánováno, minimálně před tou radou, pro, radou ministrů dopravy v červnu, aby bylo jasně patrné, že parlament by rád většinu těchto e, dokumentů dokončil před koncem legislativního období. Jinak, e, co se týče euroviněty, to třetí přeskum směrnice Eh, už to s eurovinětou má společný jen název, protože už se to hodně vzdálilo od směrnice, která byla přijata před 20 lety. Je to návrh, kde kam komise měla ambiciozní cíle, co se týče eh, vozidel, které to pokrývaly, co se týče externích nákladů. Vidíme, že paní Revodalo je ještě ambicioznější a to je přesně v linii bílých knih komise i implementace principu uživatel platí a znečišťovatel platí jak víte, v radě bohužel eh, ještě jednání nezačala. Dnes jsme se setkali s rakouským předsednictvím, které má v plánu zahájit eh, balíček mobility eh, jako prioritu mm, pro rakouské předsednictví. Je to rozhodně priorita, už se o tom diskutuje. A to tež se týká euroviněty. V tomto kontextu je také důležité, aby parlament zaujal jasné stanovisko, silné stanovisko, co se týče principů, které si přejete prosadit při tomto přeskumu směrnice o eurovinětě. Já nebudu zacházet do podrobností všech pozměňovacích návrhů, jak už eh, zaznělo při předchozích rozpravách, komise by chtěla globálně podpořit práci, která byla odvedena velice kvalitní, technicky velmi kvalitní práce, co se týče předložených pozměňovacích návrhů ze strany paní Revodalon. Snad jenom jedna připomínka, eh, kterou už jsme také uváděli během předchozích vystoupení. My se domníváme, že pokud se zavádí nové spoplatnění nebo, eh, nebo navýšení eh, základního poplatnění, tak je potřeba, aby komise o tom byla vyrozuměna, eh, protože někdy toto navýšení spoplatnění může znamenat značné navýšení oproti základnímu spoplatnění. A to nikoli z byrokratických důvodů, ale proto, abychom se mohli ujistit, že uvedené spoplatnění je správné a že uživatelé jaksi jsou spoplatněni spravedlivě. Takže tady bychom apelovali na spravodajku, aby nebyly poskytovány výjimky, co se týče stávající směrnice v oblasti povinnosti oznamování eh, návrhů na spoplatnění a navýšení spoplatnění. Jedna země, kterou dobře znáte a která má v úmyslu eh, zvýšit poplatky na jedné hoře, kterou taky dobře znáte, tak po dlouhých diskusích diskuzích tato země bude informovat komisi, jak co se týče základního spoplatnění, tak navýšeného spoplatnění, takže uživatelé budou mít záruku, že to odpovídá um, znění směrnice. A na závěr, abych tedy skončil pozitivně a povzbudivým způsobem, tak vám přejeme mnoho úspěchu. Děkuji, pane Liežua, a vracím slovo paní zpravodajce, paní Rivodalon. Děkuji. Chtěla jsem taky říci, že jsme velkou většinou odhlasovali Bílou knihu o dopravě s tím dvojím principem, že uživatel platí a znečišťovatel platí. Za rok nás čekají volby a taky otázka naší věrohodnosti závisí na dodržování závazků. A tato zpráva, jako řada zpráv, které tady přijímáme ve výboru pro dopravu, to je přímá aplikace toho, co jsme definovali na začátku jako principy. Takže si myslím, že to je opravdu důležité. Děkuji stínovým zpravodajům za jejich vystoupení. Je tady vidět, že ta vystoupení se týkala toho, co já považuji za otevřená kompromisní eh, návrhy otevřené. A třeba je to otázka související s, se spoplatněním v souvislosti s dopravními zácpami. Dobře jsem rozuměla, že to jedné nebo dvěma frakcím představuje problém, nicméně jiné to zas podporují. A kromě toho bych chtěla zdůraznit, ono to už existuje v některých zemích, kde existují rozdílné sazby podle toho, jestli se jedná o špičku nebo ne a Ehm, a je to zcela akceptováno, jestliže je to eh, občanům náležitě vysvětlené. Takže toto je ten návrh, který se již eh, osvědčil a je to také způsob, jak zajistit, aby třeba byl menší provoz v určitou dobu a tudíž menší znečištění, čili to není jen takový nápad čista jasná, ale už se to osvědčilo jedna země, kterou dobře znám, vidíte pane Liežua, eh, která to aplikuje. Co se týče vedlejších silnic, princip subsidiarity členských zemí zůstává zachovaný, já jsem to říkala na úvod, Opakuji to tady, není to povinnost zavádět systém spoplatnění všech vedlejších silnic, ale členské státy, které si to budou přát za současného respektování principu subsidiarity, tak mohou učinit, protože víme, že některé vedlejší silnice ve skutečnosti jsou využívány jako objížďka eh, proto, aby nemuseli řidiči platit. A jak říkal pan Liberacký, na těchto vedlejších silnicích, které jsou používány eh, vlastně jako ty spoplatněné, pak je tam problém s bezpečností. Takže abych reagovala na to, co bylo řečeno, jak zajistit, aby byla bezpečnost zajištěna na těchto silnicích, tak právě tím, že příjmy budou zase využívány v dopravě, což my podporujeme, což taky zase povzbudí potom lepší souhlas občanů s tím placením. Všichni uživatelé eh, v jakékoliv dopravy platí za dopravu podle vzdálenosti a v některých zemích zatím je výjimka pro lehká vozidla a e, jinde ne, to znamená, že je tam nerovnost. Takže ten návrh činí jakési harmonizaci všech způsobů dopravy, včetně automobilu, protože my tady jako zástupci evropských občanů e, zastupujeme všechny občany, nejenom automobilisty. Ehm, prostě aby to je, to, jedná se o ekoobčanské přispění e, i v souvislosti s využitím vozidla, protože vozidlo tedy nejenom znečišťuje, ale také eh, příjmy, které budou získány těmito poplatky, eh, budou pak zase investovány do dopravy, takže všechna vozidla vlastně takto budou zohledněna a kromě toho všechny příjmy budou muset být využity v dopravě. Co se týče diferenciace mezi autobusy, eh, eh, linkovými eh, zájezdními a kamiony, tak tam jsme udělali diferenciaci poplatků pro autobusy všeho druhu, aby se zohlednilo to, že se jedná o veřejnou službu a že to nemůže být na stejné výši jako kamiony. Taky mm, co se týče daně, to nebude daň, ale poplatek, poplatek míst relevantní a já to připomínám už po čtvrté, že ty příjmy budou určeny pro dopravu. Bude to novinka, Karima Deli to říkala, Dominik Riky to taky říkal, potřebujeme, aby Evropský parlament opravdu byl silný v tomto směru, abychom pokročili a aby lidé eh, akceptovali a porozuměli eh, těmto principům. A v trialogu ano, bude potřeba, abychom ukázali, že tu je silná většina. Takže já vám děkuji. Zítra se sejdeme na poslední mm, schůzi eh, k této otázce a chci také poděkovat asistentovi mému Samuel Bele, který na této právě také hodně pracoval a spolupracoval s mnoha partnery. Děkuji, takže já připomínám, že hlasovat se bude 24. května od 9 hodin. Takže pokročíme a to bude zpráva paní Klun, která tu není. Pan Wim van de Kamp ji zastoupí. Pane Wim van de Kampe, máte slovo. Paní předsedkyně, děkuji vám. Můj kolega Lidre, moje kolegyně Lidre zde opravdu nemůže být, proto za ní přečtu její prohlášení, její text. Takže následuje její text a moje, moje recitace textu. Děkuji, děkuji všem kolegům za předložení pozměňovacích návrhů. To je ještě jednoduché pro mě. Tak, s ohledem na poměrně malý počet pozměňovacích návrhů, méně jak 40, jsme nepovažovali za nutné vypracovávat kompromisní pozměňovací návrhy. To znamená, že v tuto chvíli jde o přímé hlasování a přímý hlasovací seznam. Co se týče E, obsahu samotného, takže bych ráda zopakovala, že návrh jak zpravodaje, tak komise neohrožuje pravomoci členských států a zároveň dodává více flexibility tím již existujícím pravomocím. Jsem si vědomá to, jsem si vědoma toho, abychom nebyli preskriptivní tam, kde ty záležitosti spadají do pravomocí členských států a členské státy musí poté sami rozhodnout a stanovit, jaká politická opatření budou v té dané oblasti přijímat. Vítám také skutečnost, že návrh Evropské komise se zaměřuje na eh, různé výzvy týkající se právě silničního provozu i v souvislosti s environmentálními problémy a to hlavně prostřednictvím euroviněty. Co se týče pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, tak ty se v podstatě snaží zabývat se otázkami administrativních poplatků či v podstatě nespravedlivých nebo dalších dodatečných eh, poplatků týkající se srdniční přepravky. Takže to je to, co jsem chtěla říct. Děkuji. Děkuji vám za přečtení tohoto sdělení. To se vám povedlo. Děkujeme. A nyní socialisté, pan Ertuk má slovo. Ten eh, zastupuje paní Tarpadel. Eh, Děkuji. Děkuji, já jsem v podstatě ve stejné situaci, kolegyně zde nemůže být, to znamená, musím za ní také přečíst její stanovisko, milí kolegové, milé kolegyně. Já jako stěnová zpravodajka mohu říci, že co se týče základního principu eh, předkládaného Evropskou komisí, to znamená, že tady to vše musí zobrazovat a odrážet eh, skutečnou realitu. Souhlasím s tím, abychom tedy postupovali dále komisí nastaveným směrem. Je třeba podporovat další investice do infrastruktury, tak abychom snížili znečištění jak zvukové, tak všechno ostatní je třeba si uvědomit, že některé z těch eh, návrhů v tuto chvíli v podstatě nepodporují tento princip a proto některé poplatky v podstatě nemohou být podporovány. Ale chtěla jsem pro vyvážený eh, přístup vyzdvihnout dvě věci. Eh, zavedení minimální saz, sazby pro těžkou e, přepravu nebo přepravu e, prostřednictvím těžkých nákladních vozů, tak tady jde v podstatě o to, abychom se vyhnuli zdvojení této e, zátěže, to znamená, aby tady neexistovaly zdvojené poplatky. A za druhé, co se týče tedy této redukce a toho časového období, tak tady je třeba si uvědomit, jaké následky to bude mít právě na zprávu v jednotlivých členských státech. To znamená, Evropská komise navrhuje pouze pět let na zavedení tohoto systému, ale to si myslím, že je nereálné ve chvíli, kdy si uvědomíme, kolika vozů a vozidel se to tady bude týkat. A to všechno bude mít důsledky právě na státy, které hodně závisí na nákladech základní silniční přepravě. A proto je třeba rozhodně se podívat tedy na zdanění podle kilometrů a je třeba se také podívat také na to časové období, které je pro tento přechod k novému systému nutné. Děkuji, pane Ertugu. Merci, madame la présidente. Další řečník, děkuji. Nevím, co bych dodal, protože, jak říkal Vim, ono těch pozměňovacích návrhů bylo poměrně málo a drželi jsme se návrhu e, komise. E, důležité tady je, že je tu filozofický soulad vlastně s eurovinětou a aspekt, který považuji taky za velmi důležitý, kromě toho, co tady zaznělo ohledně mm, relativní svobody Eh, členských států a subsidiarity a otázek konkurence je taky schopnost harmonizace a především technologické harmonizace, aniž by docházelo k nějakému mm, předjímání, to znamená, existuje možnost volby, existují, jak existuje prostor i po této změně nařízení. Takže mm, řekl bych, že je tu několik pozměňovacích návrhů, které ne vždy třeba jsme navrhovali nebo, nebo podporovali, ale je to text, který by měl dosáhnout silné podpory. Je v souladu s eurovinětou, respektuje subsidiaritu a současně i otevřenost a liberalizaci a, a subsidiaritu členských států. Čili je to vyvážené, myslím, uspokojivě a je to dobré i do budoucna, eh, nejenom politicky, ale, ale taky technologicky, nejenom legislativně. Takže to je, myslím, text, který by pro naší frakci neměl představovat problém. Děkuji panu Rike. Pan Dalunde má slovo. Eh, tak så mycket, fru ordförande, och återigen Děkuji, paní předsedkyně. Zastupuji svého kolegu Michaela Kramera, který bohužel nemůže být připojen, takže pár připomínek k pozměňovacím návrhům, které jsme předložili. Chceme zajistit, že máme zdanění vozidel, eh, pro v případě, že to exdávající zdanění eh, umožňuje eh, systém udržitelné dopravy a snižování znečištění, forma znečiš, eh, zdanění, která se bude týkat formy těch vozidel nebo typu vozidel. Můžeme mít to určité spoplatnění vozidel, konkrétně kamionů, a tak, abychom dávali poplatnění pítky nebo zvýhodnili lehká vozidla, protože lehká voži, vozidla jsou eh, ekologičtější, takže bychom měli dát určité pobítky k využívání těchto lehkých vozidel. A dále zde je korelace s klimatickými dopady, protože eh, naši Zákazníci by měli být podpořeni proto, aby si kupovali zelená vozidla a chceme také zajistit, že máme pobídky pro výzkum, aby výrobci nabízeli další eh, automobily, jiné automobily, které přispějí k dalšímu eh, tranzici našeho. Děkuji a nyní má slovo paní Kilunen. Eh, děkuji. Děkuji. Eh, také eh, chtěla bych eh, pozdravit zpravodajku, říci, že spolupráce byla vynikající a že se nám podařilo najít správné řešení. Žádné kompromisy jsme nedělali. Může, budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích tak, jak jsou. Děkuji vám. Děkuji, pan Peter Lundgren. Tak mest Děkuji. Eh, paní předsedkyně, zdá se, že ti, kteří Eh, budou nejvíce postiženi z hlediska ekologického budou. Eh, kamiony máme systém, který eh, vychází z 24 metrů, to jsou ty takzvané megakamiony a ty nakonec mají menší dopad než ostatní kamiony, které se užívají Evropské unii a ty 24-metrové eh, kamiony eh, jsou, znečišťují méně než eh, běžné kamiony, které v, se v Evropě pohybují. Hovoříme o přepravě zboží a nejlepší způsob, jak dopravovat zboží, by bylo co nejvíc, naložit co nejvíce nákladu na vozi, jedno vozidlo. To je všechno, děkuji. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji, pane Lungrené. Pane Liežua za komisi, vaše stanovisko k této zprávě. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě si musíme uvědomit, jaký je cíl tohoto návrhu. To znamená, nejde o to, nastavit tu povinnost k redukci, ale jde o to, aby to všechno mělo v podstatě ten eh, podpůrný efekt, to znamená tak, aby byly zavedeny poplatky, které povedou ke zlepšení celého toho systému. To znamená to, o co jde panu zpravodaji a o, o co jde také eh, komisi. My navrhujeme, aby došlo k redukci v podstatě daní prostřednictvím pěti kroků. A pan zpravodaj chce, aby to všechno proběhlo pouze v jednom kroku. Ptám se, proč tedy ne, nicméně, ale v tomto případě nechápeme, proč pan zpravodaj v rámci pozměňovacích návrhů hovoří o možnosti redukce zdanění až po eh, pěti letech po zavedení té nové směrnice. To znamená, že ano, proč ne, když chce, nicméně si myslím, že by členské státy měly, být, měly mít dostatečnou flexibilitu, eh, co se týče způsobu, jakým způsobem budou tedy dosahovat této redukce. To znamená, až budou chtít a ne stanovit tady obligatorně, že až pět let po zavedení té nové směrnice. Děkuji pan Liežua a má znovu slovo pan, pan Wim van de Kamp. Děkuji. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych pouze rád řekl to, že to, co řekli stínové, stínoví zpravodajové, bylo velmi hodnotné a vypovídající. Děkuji také eh, komisi i v souvislosti, co se týče tedy toho jednokrokového nebo dvoukrokového postupu eh, a my se rozhodně brzy ozveme s odpovědí na tu vaši otázku. Děkuji, pane Wim van de Kampe. Připomínám, že tato zpráva mm, bude předmětem hlasování 24. května v 9 hodin rovněž. A pokračujeme s pana Saliniho, který není přítomen, takže to bude zase na vás, pane Vime eh, van de Kampe, abyste byl mluvčím této zprávy. Prosím. Paní předsedkyně, velmi vám děkuji můj kolega Salíny nemůže přijít, protože to vypadá tak, že se stávkuje v Itálii mimo jiné tedy v Itálii a kvůli tomu se nemohl, nemohl včasně dostavit. A proto za něj přečtu tedy jeho prohlášení a uvidíme, zdali já a stínový zpravodaje se s tím budeme schopni nějakým způsobem vyrovnat. Co se týče ETS, směrnice a návrhu, který zveřejnila Evropská komise v minulé, minulý, minulém květnu, byla v podstatě poslední fáze balíčku mobility. Šlo také tedy o poplatňování silniční dopravy a také pravidel týkající se silniční dopravy. Co se týče revize tohoto dokumentu, tak tady jsou dva cíle stanovené. Jde o to podívat se v podstatě na nedostatek inter interoperability elektronického systému výběru mítného. To znamená, že snažíme se udělat všechno pro to, aby ty systémy byly interoperabilní a fungovaly efektivně tuto chvíli tomu tak není. V tuto chvíli existují různé systémy výběru mítného a nejsou schopné mezi sebou eh, komunikovat. To znamená, jde o to, aby tento nový dokument, tato nová směrnice zajistila eh, neproblematickou přeshraniční dopravu. Je třeba se tedy podívat na to, jakou roli hrají jednotliví aktéři, tak aby všichni věděli, jaké technologie, moderní technologie mají být využívány tak, aby celý systém byl efektivní. Co se týče toho druhého cíle, který byl stanoven, tak to jsou ty chybějící platby. To znamená, ten současný právní rámec v podstatě v tuto chvíli neumožňuje žádnou výměnu údajů mezi členskými státy v souvislosti s výběrem mítného. A tento nedostatek právního základu má jako výsledek více jak 300 milionů euro, které nemohou být vybrány. A právě proto v rámci této revize Evropská komise předkládá svůj návrh. To znamená, tak, abychom dosáhli těchto ambiciozních cílů, jsme společně se stínovými zpravodaji projednávali osm pozměňovacích návrhů, které se týkají těch nejdůležitějších témat této směrnice. Podařilo se nám najít schodu u většiny z nich, hlavně co se týče tedy eh, četnosti eh, podávaných zpráv a ochrany osobních údajů. Ta debata i nadále pokračuje v souvislosti s klíčovými body, hlavně co se týče rozsahu působnosti i v souvislosti s UVA, to znamená jde o um, městskou mobilitu a další systémy. Já jsem si nicméně jistý, že se nám podaří naleznout schodu i u těchto posledních bodů a to eh, v průběhu posledního setkání stěnových zpravodajů příští týden. Já předložím poté pozměněný návrh, který bude vycházet samozřejmě také z návrhu stěnových zpravodajů a doufám, že tento návrh budu schopný eh, tedy co nejdříve předložit. To znamená, půjde o nové pozměňovací návrhy v souvislosti s odstavci, ve kterých se bude hovořit o těch přijatých rozhodnutí a já děkuji v tuto chvíli za velmi dobrou eh, spolupráci, které jsem si mohla provážet v průběhu celého toho procesu. Takže děkuji, děkuji mnohokrát všem kolegům, všem kolegům děkuji. Děkuji, pane Vime van de Kampe. Paní Sehnalová, máte slovo. Děkuji, děkuji za slovo. Eh, já bych v podstatě chtěla eh, také poděkovat eh, panu zpravodaji za jeho dosavadní přístup k vyjednávání Eh, mohu potvrdit to, že se nám podařilo eh, dohodnout na většině kompromisů, eh, které by měly vytvořit dobré podmínky pro zavádění systému interoperabilního elektronického mítného a usnadnit placení silničních poplatků. Zhodli eh, jsme se s panem zpravodajem na tom, že seznam technologií, které mohou být používány pro transakce elektronického mítného, eh, bude zakotven přímo v textu směrnice a nikoli v příloze. Eh, také podporujeme návrh na zahrnutí systému automatického rozpoznávání poznávacích značek, který může být využíván například k placení silničních poplatků do nízkoemisních zón. A jak už bylo řečeno, v tomhle týdnu nás čeká ještě jedno zasedání stínových zpravodajů, eh, během kterého nás čeká ještě diskuze o využití mechanismu přeshraniční výměny informací v případě, eh, že nedojde k zaplacení mítného zavěst do oblastí s regulovaným přístupem. Eh, samozřejmě ještě eh, čekáme tedy na konečné návrhy všech kompromisů, které pan zpravodaj eh, předloží, ale přesto doufám, že se nám během posledního zasedání podaří dohodnout už skutečně na všech kompromisech a připravíme dobrou zprávu pro hlasování na našem výboru. Děkuji. Děkuji vám za vystoupení a nyní pan Hamiltonberg, máte slovo, prosím. Er en excuses dat ik een deel van de discussie Děkuji za slovo. Zdá se, že tak rychle procházíte pořadem jednání, že jsem přišel na diskusi pozdě. Každopádně Znám, jak probíhaly, nebo vím, jak probíhaly diskuse mezi spravodajem eh, a stínovým spravodaji. Eh, eh, jsme přesvědčeni o tom, že návrhy budou dobré, pokud jde o směrnici a pokud jde o bezpečnost. A my máme určité návrhy, které se týkají poskytovatelů služeb je zde otázka, eh, eh, u které parlament nebyl příliš, eh, nebo měl chuť ji přijmout. Jde o delegované aktiv přenesené pravomoci. Jde o to, že Eh, když trh nám umožňuje zavádět nové technologie, je třeba mít příležitost, příležitost eh, také rychle měnit eh, legislativu a mít tedy možnost zavádět aktiv pravo, eh, přenesené pravomoci a prováděcí akty a to je obsahem i našich kompromisů. Stejně tak bude zahrnu, nebo zahrnutí automatického rozpoznávání eh, registračních značek. To je taky věc, která zajistí lepší placení a je to způsob, které zajistí peníze pro eh, poskytovatele služeb a chceme se ujistit, že budeme schopni eh, získat eh, tedy to, co mají platit i zahraniční řidiči. Budou ještě další diskuse během tohoto týdne. Budeme mít tento týden i poslední schůzi stínových zpravodajů a předpokládáme, že 21 května bude konečné hlasování. Tak Eh, ett utmärkt eh, arbete och gott samarbete mellan eh, Děkuji za vynikající práci. Naší zpravodajce vynikajícím způsobem jsme spolupracovali se stínovými zpravodaji. Je to téma, které se zdá být velmi technické. Jsou různé systémy poplatků v různých zemích a tyto různé systémy, které máme, by měly zajistit interoperabilitu Máme Evropany, které, kteří žijí v jedné členské zemi a pracují v jiné členské zemi a proto je třeba, aby tyto systémy byly interoperabilní a kromě toho je třeba eh, ochraňovat údaje, které se sbírají v rámci eh, této činnosti, protože chceme, musíme zajistit ochranu osobních údajů a integritu občanů a tyto systémy mají sloužit i k tomu, abychom jako občané občané užívali méně svá vozidla a abychom více používali kolo nebo veřejnou dopravu. Děkuji a nyní má slovo paní kilunen. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Naše skupina stínových zpravodajů děkuje za spolupráci v rámci celé pracovní skupiny. Ta spolupráce byla velmi dobrá a chci říci, že kompromisy jsou takové, že jsou přijatelné, že jsou pro nás přijatelné a zpětná vazba e, zpravodajce a stínovým zpravodajům je tedy pozitivní. Je to, dosáhli jsme toho, co je pro nás přijatelné. Není to podle, přesně podle nás, ale je to přijatelné. Děkuji. Pan Lundgren má slovo. Ja, miljön, ja det låter ju vackert. Alla ska tänka på miljön. Děkuji. Ve chvíli, kdy hovoříme o životním prostředí nebo slyšíme výraz životní prostředí, no tak to je samozřejmě něco, co se nám líbí a jsme vždy pro a chceme to podporovat. A občas se stává ale, že jednáme trošičku rozporuplně. To znamená, ano, máme rádi životní prostředí, chceme ho chránit, ale zároveň milujeme auta. To znamená, že nejsme úplně vždy koherentní. A v této oblasti, o které hovoříme, v podstatě stojíme před tím problémem, který spočívá v tom automatickém rozeznávání poznávacích značek. To znamená, máme tady ten problém s tím rozpoznováním, protože na některých webových stránkách si prostě můžete poznávací značku koupit. Někdy se dokonce prodává švédské nákladní auto, které po dvou hodinách změní poznávací značku, protože si ji koupili na internetu. Kromě toho tady máme také spoustu nákladních vozů, které tedy dostaly poznávací značku ve Francii, ale jde o falešné poznávací značky a neexistuje žádný společný rejstřík poznávacích značek. To znamená, já si myslím, že tady by to mohlo být opravdu velmi problematické a policie by měla mít mm, přístup k nějakému společnému rejstříku a mělo by se začít nějakým způsobem postupovat proti těm, kteří jezdí s falešnou uh, značkou. Děkuji a nyní se obracím na komisi. Pane Ježuá, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Od poslední vý... Od poslední výměny názorů v březnu se celá ta složka relativně dobře vyvíjí, ne pouze na půdě rady. Měli jsme minulý týden zasedání pracovní skupiny a já si myslím, že celý ten text se poměrně dobře stabilizoval. To znamená, máme tady v tuto chvíli jaksi velmi dobrou eh, bázi pro eh, radu 7. června. Takže my jsme hodně spolupracovali jak se sekretariátem eh, výboru TRAN, tak také s panem zpravodajem. Snažili jsme se to opravdu vyvážit, tak aby celý ten text směrnice byl vyvážený a podívat se tedy na ty zcela nezbytné, podstatné body a méně podstatné. My jsme identifikovali například ustanovení, co se týče tedy těch poskytovatelů služeb, který, což je v podstatě něco, co je naprosto nezbytné, je to třeba řádně definovat a je velmi důležité, aby všechny tyto prvky, které jsme identifikovali jako nezbytné, tak musí být samozřejmě u nich nalezeno nějaké schody, tak aby se o tom mohlo hlasovat. A co se týče druhé připomínky, tady jsem trošičku kritičtější. Připomínka zpravodaje, který který v podstatě hovoří o tom, aby to automatické rozpoznávání poznávacích značek bylo mimo rozsah působnosti. Já si myslím, že to není dobře, protože takovýto systém bude hrát a hraje velmi důležitou roli v rámci celého toho kontextu výběru Eh, poplatků. To znamená, že já si myslím, že to by bylo opravdu, opravdu chybné. Nebylo by to dobré. Myslím si, že by to redukovalo interoperabilitu a myslím si, že tato technologie by tedy měla spadat do rozsahu působnosti celé směrnice. Myslím si, že jsme opravdu na té správné cestě, která se ubírá správným směrem a je to také v souladu s tím, co říká výbor TRAN. Děkuji, pane Wim van der Kampe, máte slovo. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer ook bij... Děkuji, paní předsedkyně. Stejně jako eh, minule eh, všechny připomínky předám panu Salinimu Děkuji rovněž. Eh, to tež se týká připomínek eh, komise. Pokud jde o ta eh, stanoviska týkající se technologie, je to velmi důležitá věc. My jsme s kolegy velmi pečlivě poslouchali, kolegové z EPP. Velmi nás zajímají detaily, protože detaily jsou zde nesmírně důležité. Děkuji, takže připomínám, že o tomto výboru budeme hlasovat 24. května od 9 hodin. Takže tím jsme skončili velmi brzy. Schůze koordinátorů by měla začít v zápěti. bohužel někteří tu ještě nejsou, takže tím končím toto zasedání a sejdeme se tady zpátky v 17 hodin 30, v 17.30. Bohužel, tak jak to bylo původně, tak to zůstává. Nebo možná, počkejte, kdybyste chtěli, tak bychom to možná mohli posunout na dřív, takže bychom se tu sešli v 17 hodin, bylo by to lepší. Pan Telička tu není, no jo. Tak to asi nepůjde. Dobrá, takže musíme počkat do půl šesté. Takže zatím nashledanou.